Demesmerkera, eh, která se zabývá eh, hodnocením v polovině období strategie o biodiverzitě. Takže nejprve má slovo pan zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Investice do přírody a biodiverzity musí být v centru inteligentní, udržitelné, inkluzivní Evropy. Kromě Obrovské vnitřní hodnoty přírody, biodiverzita nabízí také eh, socioekonomické výhody k nezaplacení. Každé šesté pracovní místo v EU závisí na přírodě. Přidaná hodnota evropské sítě eh, přírody Natura 2000 eh, je mnohem přínosnější než náklady na její údržbu. A kdybychom nenaplnili naše cíle biodiverzity, tak by nás to stálo 50 miliard eur každý rok. Ztráta biodiverzity je jedna z největších eh, globálních hrozeb. A přesto máme velký problém plnit evropskou strategii. Biodiverzity jsme hodně vzdáleni půli cesty do roku 2020 v této oblasti. I když jsou zde některé pozitivní příklady, které ukazují, že zacílené úsilí Eh, vede k úspěchu a je možné eh, naplnit ty cíle, je ten obecný obrázek pochmurný. Jenom 23% druhů a 16% stanovišť je v dobrém stavu. Bez dalších eh, intenzivních kroků nemůžeme odvrátit takové scénáře, jako nastaly v roce 2010 a v roce 2020 ty cíle opět nenaplníme. A proto chci vyjádřit, že opravdu zapotřebí mnohem větší politická vůle, abychom trend zvrátili na všech úrovních. Lepší implementace, striktnější uplatňování pravidel a další integrace biodiverzity v dalších oblastech politik jsou zásadní. A navíc všichni aktéři musí být zapojeni do této záležitosti až na úroveň každého jednotlivého občana. Směrnice o ochraně ptactva a habitátů jsou zde zásadní. Nyní probíhá takzvaná kontrola stavu směrnic o životním prostředí, takzvaný fitness check a já k tomu mám jasný postoj. Tyto směrnice nesmí být revidovány, naopak musí být plně uplatňovány. Revize by totiž ohrozila tu strategii jako takovou. Znamenalo by to dlouhé období právní nejistoty. A možná, že by oslabily tyto milníky evropské politiky v oblasti životního prostředí. Navíc si myslím, že revize by nenabídla žádné řešení. Eventuální problémy totiž nejsou dány legislativou, ale tím, že není dostatečně prováděna a uplatňována, zvláště tyto směrnice o ochraně životního prostředí. A nejsem sám s tímto názorem. Výbor pro životní prostředí můj návrh stanoviska eh, podpořil téměř jednomyslně a věřím, že i celý Evropský parlament zítra vyšle jasný signál Evropské komisi. Navíc více než půl milionu evropských občanů se vyjádřilo proti revizi směrnic o životním prostředí prostřednictvím kampaně Nature Alert Campaign. A ministři na Radě pro životní prostředí 16. prostředí explicitně podřeli tyto směrnice a podtrhli význam lepší implementace. Na závěr chci říci, že první zjištění té kontroly stavu ukazují, že směrnice o životním prostředí jsou účetně, účinné a relevantní, když jsou implementovány řádně. Já bych zde rád uvedl konkrétní příklad. Pane komisaři, minulý pátek jsme společně navštívili oblast přístavu v Antwerpách a konkrétně jsme tam viděli, jak příroda a ekonomický rozvoj mohou jít ruku v ruce. A to díky síti centrálních oblastí zelených koridorů jsou slaďovány zájmy druhého největšího přístavu v Evropě se zájmy zranitelné fauny a flory Eh, v přístavu kolem něj a u řeky Šeldy. Ten přístup Antwerp potvrzuje, že revize eh, těchto směrnic vůbec není na pořadu dne. My se musíme postarat o to, abychom pomáhali při jejich implementaci, abychom ji usnadňovali. A zde musí komise hrát klíčovou roli. Zvláště tím, že bude navrhovat Eh, lepší pokyny, které budou uvádět osvědčené postupy a že se postará o to, že tyto pokyny budou také plně uznávány a uplatňovány. A já vyzývám komisi, aby naslouchala všem těm signálům a aby zastavila tu nejistotu v oblasti toho tzv. fitness checku. Nesmíme už ztrátit čas, protože chceme-li dodržet sliby, které jsme dali do roku 2020, musíme udělat vše, proto bychom plně uplatňovali směrnice o životním prostředí. A dále očekávám, že komise bude podnikat i další intenzivní kroky a nalézat inovativní řešení, tak, abychom zastavili ztrátu biodiverzity v Evropě. Zde mám například na mysli konkrétní propracování transevropské sítě pro zelenou infrastrukturu nebo iniciativy pro prevenci ztráty biodiverzity mimo chráněná území a také aktivity pro ochranu opilovačů. Kolegyně, kolegové, ztráta biodiverzity je ztráta pro lidi, pro přírodu i pro ekonomiku. V zájmu zdraví a prosperity budoucích generací věřím ve vaší podporu přírodě. A nyní je ještě mým milým úkolem explicitně poděkovat kolegům eh, stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Byla to pro mě velká čast s vámi spolupracovat. Děkuji vám. Pan Vela za komisi, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat eh, panu zpravodaji za eh, tuto zprávu. Eh, musím říct, že to je skutečně poctivý eh, příspěvek k tomuto úsilí Evropské unie, která se snaží dosáhnout svých cílů v rámci eh, strategie 2020. Zpráva, která bude schvalována parlamentem zítra, hovoří o významu, který má biodiverzita pro dobro, dobrou pohodu lidí a pro sociální ekonomické cíle. Zároveň eh, je ovšem ve zprávě obsaženo také řada obav ohledně eh, nedostatečné ochrany eh, biodiverzity a my doufáme, že přispěje k tomu, abychom cílu v tomto směru dosáhli. Eh, naše zpráva v polovině období eh, ukazuje, že, a tady naprosto souhlasím s panem zpravodajem, eh, že jsme v polovině období, nejsme v polovině realizaci všech cílů. Biodiverzita nadále se vytrácí a to má zásadní důsledky. Důsledky pro schopnost zajištění potravní bezpečnosti, pro zajištění sociálně-ekonomického rozvoje a má to také zásadní důsledky pro zmírňování klimatických změn a e, dodržování našich mezinárodních e, dohod a závazků, včetně agendy kterou jsme v tomto směru nedávno schválili. E, my se budeme zabývat v komisí vašimi doporučeními velice bedlivě a souhlasím s tím, že kromě doplnění rámce e, unijní politiky je tady zapotřebí mnohem e, důslednější implementace v terénu. Potřebujeme mobilizovat všechny zúčastněné strany ve všech oblastech, abychom své závazky v oblasti udržení diverzity uskutečnili. Eh, Potřebujeme také plnou implementaci legislativy Unie, eh, která v tomto směru existuje. Eh, například v oblasti Natura 2000, v oblasti mořských stanovišť a nesmíme tyto věci ztrácet ze zřetele. Naše neustálá kontrola pracovních a právních dokumentů Eh, ukazuje, že jsme poměrně hodně eh, postoupili. Realizujeme nejrůznější fóra, eh, bylo jich na 2000, ve kterých získáváme nejrůznější svědectví a chtěl bych říct, že tento fitness check je možností, jak lépe zajistit, aby ty směrnice, které se zabývají přírodou, směrnice o ptactvu, o stanovištích, byly opravdu efektivní efektivní a e, účinné. E, jsou tady samozřejmě otázky kolem implementace zdrojů e, a také sdělování zkušeností a o aktivitě zúčastněných stran. Všechny tyto otázky si slouží naší maximální pozornost. Jsme tedy připraveni brzy z jara předložit výsledky tohoto kontrolního, eh, této, eh, toho kontrolního úsilí a je třeba si znovu a znovu uvědomovat, že eh, to, co máme, nepostačí. Potřebujeme udělat víc pro to, abychom ochránili a znovu oživili biodiverzitu a ekosystém systémové služby a to i nad rámec sítě Natura 2000. Musíme se soustředit na hospodářské e, výdobytky, které to představuje a musíme samozřejmě také realizovat dlouhodobé a širší cíle biodiverzitní strategie a držet se cílů v oblasti udržitelné spotřeby i udržitelné výroby. Musíme ještě více eh, provádět osvětu ohledně hodnoty přírody, hodnoty biodiverzity, které jsou důležité pro občany. Oni jsou páteří eh, našeho, eh, naší dobré pohody a našeho hospodářského rozvoje. To musí být více zřejmé při přijímání rozhodnutí. Eh, naše zpráva v polovině období eh, zvyšuje eh, pozornost v oblasti zemědělství a lesnictví, které představují 80 veškeré půdy v Unii. Rovněž zdůrazňuje výzkum na mořnictví, rybolovu, rozvoje a obchodní politiky. Takže tyto oblasti musí být samozřejmě v centru veškerých řešení, které se snaží snižovat pro propad biodiverzity. V řadě eh, ohledů došlo ke zlepšením a to jsou důležitá sdělení ohledně schopnosti realizovat cíle 2020 eh, v oblasti biodiverzity. Chtěl bych zdůraznit, že eh, nařízení o nepůvodních invazivních druzích bylo významným příspěvkem a rovněž to přispívá k eh, realizaci cílených opatření eh, v terénu a půjde daleko eh, pro, při řešení problémů s biodiverzitou. Jak víte, komise nestrácela čas a vytvořila první seznam druhů, které jsou předmětem zájmu a připravila také Eh, další kroky k tomu, aby eh, tento seznam byl aktualizován. Na globální úrovni eh, musíme také lépe dodržovat své závazky, které jsou mezinárodního a finančního charakteru, abychom bojovali proti ztrátě biodiverzitě na mezinárodní úrovni. Já doufám, že toto vše budeme moci realizovat společně, abychom skutečně do roku 2020 dospěli k těm pozitivním výsledkům, které budou důležitým důležitým milníkem eh, vzhledem k cílům eh, udržitelného rozvoje do roku 2030. Děkuji za pozornost. A pan Sebastia za výbor DV jako první, prosím. Señora presidenta, señor comisario, ante todo quiero agradecer al autor su trabajo. Estamos delante de un informe. Pani předsedkyně, já bych chtěl nejdříve říci, že tyto práce jsou bezpodmínečně důležité. My bychom chtěli poděkovat všem z ostatních frakcí, kteří se podíleli na zpracování tohoto textu. Zde se to týká především toho, že Evropská strategie biodiverzity musí být zohledněna ve všech oblastech. Chráněné zóny jsou velice důležité. Bez vývoje neexistuje trvalá udržitelnost a naopak. Ek ekosystémy jsou důležité pro všechny druhy, především pro druh člověk. Zde se ukazuje, že legislativa je dobrá, ovšem, co pokulhává, je implementace legislativy. Evropský parlament si musí ze všech sil uh, snažit o prosazování dobré legislativy. A nyní budeme pokračovat dál jednotlivé frakce pan Linz. Pane komisaři, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já srdečně děkuji zpravodaji za dobrou spolupráci. Spra- frakce EPP podporuje jasnou a konkrétní parlamentní reakci na přeskum strategie o biodiverzitě. A my také vidíme, že je správné odkazovat na obě dvě dvě evropské směrnice. Já nejsem proti, já jsem proti otevření obou dvou směrnic a myslím si také, že legislativa je správná, ale myslím si, že to, co pokulhává, je implementace. Naše zpráva z vlastní iniciativy by se měla zaměřit na hodnocení v polovině období eh, v uším slova smyslu a neměli bychom se zabývat celým širokým polem biodiverzity. Já také jsem pro jasnou odpověď v této oblasti. Je tak žité, aby aby všechny subjekty v této oblasti spolupracovaly. Nesmíme vynechat například zemědělce. Já považuji za nesprávné odsuzovat reformovanou společnou zemědělskou politiku. Nové a opatření mohou působit až tehdy, až budou skutečně uplatňována a o té, po té, co o nich budeme řádně Eh, přemýšlet. A prosím, respektujte řečnickou dobu a nyní paní Kadenbach. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, já mám dvě poslání. Za prvé musíme seriózně podporovat biodiverzitu a za druhé musíme se jako Evropský parlament přihlásit k tomu, že nepotřebujeme přepracování těchto dvou směrnic. My jsme o tom přesvědčeni a příklady také jasně ukazují, že tam, kde se strategie řádně provádí, tam tyto směrnice jsou dobře uplatňovány a vedou k biodiverzitě. Všechno otvírat a změnit, to by vedlo k negativnímu dopadu. Pane komisaři, my na vás apelujeme zcela jasně my potřebujeme život, bio, my potřebujeme rozmanitost, ale nepotřebujeme přepracování. My potřebujeme vaši podporu komise při implementaci mnoha členských státech a především při monitorování implementace. To je ten největší problém. Velká část členských států pokulhává v mnoho oblastech a zde se snažíme postupovat opravdu eh, tvrdošíně. My každý den na tomto světě přicházíme o 150 druhů. A to také se týká například kvality půdy, vody a také se to týká kvality ekosystémových služeb. My bychom se měli snažit společně zlepšit implementaci těchto směrnic, neboť občané jsou proto podporují bio biodiverzitu. My tyto směrnice musíme naplnit životem, my nepotřebujeme zjednodušení, protože to povede pouze ke zhoršení situace. My společně zajisté naše cíle do roku 2020 splníme. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovní państwo. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, kolegyně, kolegové. Není sporu o tom, že biodiverzita musí být chráněna. A Polsko eh, je státem, kde je biodiverzita nesmírně bohatá. Zpráva našeho kolegy se soustředí na problémy eh, současné strategie eh, při ochraňování biodiverzity. Nicméně legislativa o eh, přidlicovém plynu, eh, to je něco, co vlastně nám zabraňuje eh, v pokroku dál. My teď nemáme možnost tento plyn těžit a přitom bychom potřebovali zvýšit svou nezávislost na energetických zdrojích z Ruska. Takže jedna z možností je využívat břidlicový plyn, ale to nemůžeme učinit, aniž bychom nechránili, bio, eh, aniž bychom neohrozili biodiverzitu. Takže eh, frakování je eh, patrně ne příliš rizikové v porovnání s jinými. Pan Berder je další, prosím. Paní Berder. Tady je třeba si uvědomit, že členské státy se musí spojit a lépe prosazovat legislativu, která existuje. Jinak nám zase ty cíle uniknou před očima v roce 2020, jako se tomu stalo v roce 2010. Nemůžeme ztrácet dále čas. E, ta naše legislativa je v tomto směru e, všeobecně uznávána jako e, úplně nejlepší a nejvýkonnější pro ochranu konkrétní včetně ptáků a stanovišť. Stovky eh, druhů se teď těší ochraně eh, a nějakých 300 miliard eur představují zis, představuje zisk, který z toho Unie má. E, takže právní nejistota e, by nás ještě více odvedla od realizaci cílu. Potřebujeme lepší prosazování, lepší implementaci stávajících právních norem. Ochrana biodiverzity je rozumná i z hospodářského hlediska. Pokud nám tyto cíle uniknou, tak je to 50 miliard eur ročně ztráty. To nesmíme dopustit, e, protože kromě toho by to znamenalo ještě více ohrozit e, zbývající druhy na naší planetě. E, vážený pane komisaři, všichni víme, že čas nám plyne pod rukama. Pozor na cíle v roce do roku 2020. Zavázá, zavázáte se s parlamentem, že učiníme maximum. Víme, že členské státy prostě nedodržují právní normy. Země opakovaně odmítají e, tva, e, stát tváří v tvář svým závazkům. Takže já se vás táži, pane komisaři, zdali navrhnete bez odkladů právní nor, e, rámec, který by byl také doplněn inspekcemi, tak aby členské státy byly poháněny k odpovědnosti. Občané na nás hledí a čekají pomoc. Vy jistě sdílíte frustraci tohoto parlamentu parlamentu, ale jsou tady kroky, které můžete a musíte udělat. Děkuji vám. Eh, žádné modré karty, vážené kolegyně a kolegové, protože máme obrovskou ztrátu času eh, a Další je paní Boylan na jednu minutu. Um, Děkuji. Biodiverzita v Evropě je v krizi a přiznává to i přeskum v polovině období komise. Nej, zastavuje se degradace biodiverzity a jenom jeden z šesti těch hlavních cílů zaznamenal určitý konkrétní pokrok. A já jsem poslouchala pana komisaře, on nevylučuje revizi těch e, směrnic o přírodě přitom ukázali, že jsou přínosné pro ochranu životního prostředí, habitátů a měli bychom opravdu protestovat proti jakékoliv revizi těchto směrnic. Víme, že ten problém je v jejich implementaci a uplatňování a ne ty směrnice jako takové. A Evropský parlament by se měl zítra to tomu půl milionu obyvatel, kteří se vyjádří na podporu těchto pravidel. Ale otázka je, zda nás, pane komisaři, opravdu posloucháte. Děkuji, není minuta 30, paní Auken. Děkuji panu Mákrovi za vynikající spolupráci a výbornou zprávu. Když se něco rozbije, nesnažte se to opravit nebo když se nic nerozbíjí, nesnažím se to opravit a myslím, že to tady vyjadřené dosti jasně. A někteří se zde cítí opravdu ohrožení, protože všichni říkají, ono je to úžasný program, ale možná z toho nakonec nic nebude, protože jediný výsledek bude právní nejistota. Takže nesahejte na ty směrnice o životním prostředí, nechte je být, starejte se o to, aby byly řádně uplatňovány. A ze všech těch analýz, které jsme zde měli, ze všech těch podkladů, které dostáváme, to slyšíme a já vím, že vy pracujete pod velkým tlakem v Evropské komisi. Ale my vám chceme pomoci, my jako poslanci. A všichni společně zde chceme chránit přírodu. Ráda bych zde zmínila také umluvy z Arusu, kterou je třeba také plně implementovat, tak aby zde byl přístup k soudní cestě. A máme zde opravdu dobré nástroje, jenom je třeba je opravdu využívat. Takže poslouchejte e, zvolené poslance, zástupce vlád. Další řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ta předložená zpráva je opravdu vynikající a my jako stínoví zpravodajové jsme na zprávě pracovali. Eh, je to zpráva úplná, má celou řadu návrhů, které podporujeme a na základě toho, co jsme zde slyšeli, věříme, že ji podpoří také celé plénum. Ale i přes pozitivní výsledek hlasování, musíme počítat s tím, a to je hořké, že nedosáhneme těch cílů ochrany biodiverzity do roku 2020. Máme zde tu zprávu v polovině období a ta vypadá opravdu hrozivě. Ani se těm cílům nepřibližujeme. A je opravdu smutné přihlížet, jak málo dělají členské státy pro ochranu druhů a aplikaci těch norem, které by přírodní druhy chránili. A my věříme, že ty směrnice o životním prostředí budou zachovány a budou lépe implementovány. Další řečnice na minutu 30. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, děkuji vám za slovo. Biologická rozmanitost je nesmírně důležitá, zvláště v mojí zemi. Není to je pouze země, která nejvíce podpořila Naturu 2000, ale v posledních letech jsme také velmi výrazně přispěli k eh, ochraně životního prostředí v v eh, středomořské oblasti. Myslím, že zde máme vypracovaný solidní rámec, jsou zde důležitá opatření a domníváme se, že na těch rámcových podmínkách by se nemělo nic měnit. Jde o to, ta stávající legislativní pravidla lépe uplatňovat. A zde bychom měli vycházet z našich zkušeností. Změna legislativy, ta by znamenala krok zpět pře strategii podpory biologické rozmanitosti. Tato strategie je velice dobrá strategie, ale je důležité, aby komise ve spolupráci s členskými státy předložila takové směrnice pokyny, které budou naprosto interpretačně jasné a aby bylo možné také jednotlivé výsledky srovnávat. Chci poukázat na to, že jsou zde obrovské problémy, například ve Španělsku. A my Nyní hlavně na severu Španělska máme obrovské problémy s těmi invazivními nepůvodními druhy. A také máme problémy s ochranou ptactva. Paní Briano, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Biodiverzita místa se vytrácí a to souvisí s lidskou eh, činností a také s klimatickými změnami, které způsobil člověk. Tady musíme začít. Můžeme také vytvořit nová pracovní místa, když budeme podporovat ochranu přírody, ale škody které vznikly, jsou obrovské. Bylo to 12 miliard. My musíme také myslet na škody způsobené například záplavami. Existuje interskupina biologická integrita a tato skupina musí eh, fungovat komplexně, musí také například se zaměřit na mořské oblasti a musíme tady v této souvislosti zmínit také plastické hmoty v meři. Pan Gebrandy, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Po Té, co minulá strategie plně selhala, já jsem stal zpravodajem v roce 2011 a tenkrát jsme se rozhodli, že nová strategie bude nová. My zde v této směrní, eh, sněmovně všichni eh, jsme zdůraznili obrovský význam biodiverzity. Rybářská eh, politika byla správně změněna ale eh, stalo se tak u společné zemědělské politiky, která již není eh, trvale udržitelná a proto jsme v letošním roce na polovině cesty. Ale můžeme říci, že EU zklamala v plnění této strategie. Takže, pane komisaři a chybějící rado, nenechte na holičkách 500 milionů Evropanů a puste se do této problematiky. Děkuji a paní Reid. Jedna minuta, prosím. Paní předsedkyně, my jako UKIP se domníváme, že je důležité zachovat přírodu pro budoucí eh, generace. A já také patřím k Wilda Trustu a my eh, se snažíme zachovat přírody v našem hradství. Ale my se domníváme, že tato úloha by měla spadat do národní kompetence a proto jsme proti strategii, která se vytváří na evropské úrovni. My nevěříme, že Evropská komise dokáže toto rozhodnout správně. Já eh, vím, že v současné době nejvíce ohrožuje Británii neobrovský eh, růst stavební činnosti a z zde také toto souvisí s migrační krizí. Děkuji a nyní pan Gambuš, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisař, pane komisaři, já Děkuji srdečně zpravodaji, protože zpráva je velice pozitivní, tak jako o tom hovořili již předřečníci. Vypracování zprávy eh, má sloužit analýze stávající legislativy. A já se domnívám, že je nyní na čas abychom nepracovali překotně na vytváření nové legislativy. V současné době vládne také právní nejistota, která ohrožuje evropskou přírodu. Já chci v této souvislosti poukázat na to, že by se měl vytvořit katalog neendemických invazivních druhů, které jsou velice nebezpečné také EFSA nám podává zprávy o tom, že tyto druhy se velice šíří po EU. My v současné době čelíme velkému nebezpečí a je třeba se vyhnout negativním dopadům. Eh, je zde ohrožena biodiverzita a tato rizika je třeba řešit. Děkuji vám a nyní pan Hojtema, jedna minuta, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Před světem je obrovská výzva produkovat potraviny a snižovat tlak na ekosystémy. To může fungovat jenom tak, když bude inteligentně spolupracovat eh, s přírodou. A to my, zemědělci, dobře umíme. Nové aplikace nám umožňují vyrábět mnohem více potravin a snižovat dopady na životní prostředí a zlepšovat eh, životní podmínky zvířat. Proto si myslím, že největší hrozba pro biodiverzitu není zemědělství, ale nedostatečné znalosti. Neexistuje jediné řešení pro eh, vyřešení eh, situace v biodiverzity ale eh, my vlastně v no, inovativním zemědělství potřebujeme méně uh, přírody nebo jenom díky spolupráci a používání skutečného selského rozumu a zapojení všech aktérů můžeme vytvořit nejlepší eh, řešení pro cíle biodiverzity a jejich splnění. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ztráta biodiverzity to nejsou ztráty jenom pro přírodu, ale i ekologické, ekonomické bohatství. Já myslím, že se zde opravdu shodneme. Eh, význam diverzity je důležitý že šest cílů v oblasti biodiverzity do roku 2020 jsou vhodným impulzem, ale také se asi všichni shodneme na tom, že při té realizaci je třeba ještě v Evropě odvést hodně práce pro to, abychom nakonec těch cílů opravdu dosáhli. A já vítám zlepšení aplikace stávající směrnice. A Těší mě, že většina parlamentu je toho revizi směrnic vůbec nemělo diskutovat, protože to z dlouhodobého hlediska vůbec nic nepřinese. Základní problém, a na to se musíme hodně ještě zaměřit, je ten, že zemědělci jsou příliš málo zahrnováni při vytyčování těch oblastí Natura 2000. Několika leté monokultury těm nehrozí, že budou nějak chráněny, ale ti zemědělci, kteří hospodaří v souladu s přírodou, najednou dostanou nějaké oznámení, které je najednou nutí k tomu, aby vlastně nemohli realizovat ty příjmy z těch zdrojů, které mají a používali. Proto musíme i tyto zemědělce lépe zahrnout a lépe je podporovat tak, aby se zasazovali více o biodiverzitu a rozmanitost obecně. Děkuji, pan Dorfman, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. V této zprávě si klademe otázku, zdá náš evropský přístup k podpoře a rozvoji biodiverzity je smysluplný a dostatečný. Měli bychom si ale klást také otázku, zda eh, všechny naše regulace opravdu směřují k cíli. Například eh, jsme stanovili, že některé druhy nesmí být loveny, ať už Ehm, zde máme jakýkoliv počet eh, bobrů, vlků nebo medvědů, každopádně je musíme chránit. Jestli skutečně eh, přispívají k biologické rozmanitosti, to je otázka. Já pocházím z oblasti poblíž Alp, kde opravdu uh, ti vlci stěžují život zemědělcům a je to čím dál tím těžší Uh, pást zvířata venku. A také eh, čím dál tím častěji napadají lidi a to v turistických oblastech je nepříjemné. Eh, my se ale tvrdě držíme těch programů a eh, všude provádíme reintrodukce predátorů. Musíme zde zvažovat smysluplnou udržitelnost biodiverzity, rozvoj zemědělství a ochranu lidí, protože může nastat to, že přijdou potom vlci a medvědi a zemědělci odejdou. A to by například pro alpskou biodiverzitu neznamenalo velký pokrok. Děkuji. Děkuji, nyní na minutu pan Petrle. Děkuji vám. Ochrana e, biodiverzity je něčím, co je samozřejmě důležité pro nas, naše přežití. Ta zpráva hovoří jasnou řečí. Pokud začneme e, jinak, e, tak budeme úspěšní. Pokud budeme pokračovat jako dosud, tak nikoliv. Musíme změnit paradigma. Eh, jak je to s tou naší účinností? Vidíme, eh, jak eh, umírají včelstva a tři čtvrtiny všech potravin závisejí na právě existenci včel. A včely nejsou jediné, které mizí. Mizí i další. Jsou tady postupy v zemědělství a v dalších sektorech, které se musí změnit. Musíme změnit orientaci. Společná zemědělská politika by se měla soustředit na stálou eh, ochranu a udržení biodiverzity. Zemědělská politika musí mít environmentální duši. Děkuji a teď začneme s postupem Catch the Eye. Máme tady šest žádostí, prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Podle zprávy Evropské komise, eh, která se týká Eh, hospodářských dopadů evropské sítě, eh, tak eh, se vlastně mapovala situace na šesti hlavních stanovištích. Některé druhy, které, kterým hrozilo vymření, bylo zachráněno. K tomu vznikla řada pracovních příležitostí v stovkách a tisících. Takže je třeba si uvědomit, že podle výzkumu barometru ze září 2015 80 Evropanů považuje považuje ztrátu biodiverzity za problém. 98% občanů žije eh, do 20 kilometrů od nějakého chráněného území, chráněného v rámci Natura 2000. Ale ochrana přírody nemůže být v rozporu s každodenní činností místního obyvatelstva. My proto musíme najít určitou eh, rovnováhu. Chorvatsko eh, má nejvíc území pokryté naturou a doufám, že to tak také zůstane dostane. Další děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost vystoupit. Chci říct, že tato dnešní rozprava nám potvrdila, že je pravdou, že máme tady legislativní nástroje, které považujeme za dobré v této oblasti, ale závisí na jejich uplatňování. A tady je třeba prostě ukázat prstem na vlády členských států, protože jsou to vždy vlády, které naleznou nějaké hospodářské důvody, eh, které vedou k tomu, že se pak eh, nic nedodrží. Takže musíme změnit náš pohled na věc, musíme odsoudit E, konání proti přírodě, tak jako odsuzujeme e, dodržování lidských práv. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. E, Zemědělství samozřejmě hraje důležitou úlohu při udržování cílů v oblasti biodiverzity, ale my tady třeba zajistit rovnováhu mezi všemi zemědělci. Není možné, aby v některých člátech eh, Unie eh, se vlastně vůbec neplatil, eh, neplatili pohonné hmoty v, pro zemědělce, což například v Řecku je úplně jinak. Tam nám trojka vnutila vysoké poplatky. Řekové se boj, eh, snaží zachránit eh, eh, určité věci, ale po rozhodnutí komise, pane komisaři Velo, jsou tady opravdu závažné skutečnosti, které je třeba říct teď se třeba zdováží olej z Tuniska, přitom jsme ho mohli dodávat. Tak co? Na jedné straně jsou tady zemědělci, kteří nemohou dýchat a e, my, opravdu nám už jde o život. Děkuji, paní Lula. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, já se domnívám, že je nesporné, že biodiverzitu je třeba chránit a že musíme nadále se snažit o její zachování. Nesmíme však ztrácet ze zřetele, že požadavky musí být také v rovnováze s jinými cíly. To se týká například zemědělství a lesnictví které sehrávají důležitou roli pro zachování biodiverzitu. Tato zpráva neumožňuje posouzení statusu quo právě také sdělení, že stanoviště jsou z 80% ve špatném stavu, takovéto sdělení je neseriózní. Eh, nevím, jak jste se k těmto údajům dostali. Jestliže chceme udělat krok před, potřebujeme zlepšení komunikace s hospodáři a se zemědělci. Musíme také přesně mít k dispozici zpracovaná data. Pan Ferreira? Děkuji, paní předsedkyně fragmentace a změna na stanovišť eh, také nadbytečné využívání zdrojů a tak dále. To jsou klíčové faktory, které negativně dopadají na eh, biodiverzitu. Evropská strategie zda lek politika nemůže eh, odčinit tuto situaci. My musíme zintenzivnit prostředky, ale potřebujeme další sektorální politiky na ovlivňování biodiverzity. Musíme postupovat proti intenzifikaci hospodářství, proti odcházení lidí z venkova. Musíme také bojovat proti invazivním druhům. Potřebujeme lepší financování sítě Natura 2000. Potřebujeme posílit program LIFE a také zvýšit příslušný rozpočet. To jsou všechno opatření, které navrhneme v rámci našich pozměňovacích návrhů. Samozřejmě plně jsem pro diverzitu v, po celé Velké Británii a také v Evropě. My máme eh, krásné pobřeží v Británii, musíme chránit eh, naše ptactvo a také tuleně na severu. Eh, ale Potom tady vidím tu zprávu. Mm, tato zpráva nabízí a navrhuje pouze biokrasy. My chceme zachránit ryby, ale tady se navrhuje společná rybolovná politika. My tady potřebujeme postupovat lokálně a ne centrálně. My vidíme, rozpoznáváme problém, ale nejsme z toho nalézt příslušné řešení. Takže eh, teď zase slovo vám, pane komisaři. Eh, procedura Catch the Eye skončila. Děkuji paní předsedkyně a jménem Evropské komise bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za velice otevřenou a silnou podporu eh, našeho úsilí my doufáme, že toto usnesení z závěry Rady z prosince 2015 pomohou, eh, aby Unie dosáhla svých cílů v oblasti biodiverzity. Eh, naše zpráva v polovině období, eh, zpráva Evropského parlamentu a závěry komise jsou jasným sdělením, že cíle biodiverzity je třeba důrazněji a efektivněji propojit spojit s cíly v dalších oblastech. Evropský parlament má zásadní roli při realizaci těchto cílů. Jednak jde o osvětu ohledně hodnoty biodiverzity, jde o začlenění cílů biodiverzity do dalších politik Unie a v neposlední řadě jde také aby se, o to, aby se toto usnesení promítlo do konkrétních politik. Nemohu souhlasit eh, víc s tím, co tady bylo řečeno ohledně nutné podpory všech zúčastněných stran. A to je obrovsky důležité. Jakákoliv legislativa, pokud nemá dostatečnou podporu, eh, tak eh, prostě je obtížně prosaditelná. Rovněž souhlasím s řadou poslanců a poslankyní, které, eh, kteří říkali, že jsou to členské státy, které mají zásadní a odpovědnou roli. Jak řekla Catherine Burden, tak eh, členské státy prostě musí eh, usilovněji eh, implementovat právní normy v této oblasti. Musím také říct, že tady nejde o nějaké mé stanovisko a stanovisko kolegyně Redon, ale jde o stanovisko celého kolegia, které vyplyne ze závěru takzvaného fitness check. Jistě nechceme nějak narušit stávající legislativu, ale chceme mít všechno k dispozici pro to, abychom cílů 2020 dosáhli. Dobře jsem zaznamenal eh, to, co řekla paní eh, poslankyně Olkin. Eh, mohu ji ujistit v tom smyslu, že všichni členové kolegia, včetně prvního místo předsedy Timmermance, si uvědomují význam biodiverzity. K, těm, k řadě poznámek ze strany poslankyně poslankyně a poslanců v tom smyslu, že musíme více zapojit zemědělce, pokud eh, nám jde o dodržení cílů biodiverzity, tak ano, souhlasím. My také hovoříme o implementaci, ale nezapomínejme, že eh, zpráva a zpráva v polovině období eh, identifikují celou řadu příčin. Tady nejde pouze o implementaci. A jednou z příčin ve které, která se objevuje ve všech těch zprávách, e, není e, zemědělství jako takové, ale některé nedobré postupy v e, zemědělství. A v implementaci společné zemědělské politiky musíme zajistit, aby potenciál těch opatření pro ochranu biodiverzity byl plně využíván na národní a místní úrovni. A vzhledem k ochraně a údržbě půdy a ze strany zemědělců je třeba uvažovat o lepším eh, hodnocení a eh, odměňování zemědělců v této oblasti, eh, protože biodiverzita je důležitá pro společnost jako takovou a pro zemědělský sektor konkrétně. A jak bylo řečeno, zemědělci musí být součástí řešení. Závěrem bych rád skončil pozitivně. Závěry ze zprávy v polovině období eh, dávají důvod jak k obavám, tak k optimismu a je samozřejmě se příčinami nedostatečného pokroku zabývat, ale nesmíme zapomínat na to, co bylo dosaženo. Podařilo se nám vytvořit eh, takový rámec, eh, od kterého se můžeme odrazit, akumulovali jsme celou řadu pozitivních zkušeností a máme dost znalostí a vědomostí pro to, abychom je promítli do rozhodovacích procesů. A občané, občané jsou velice e, v tomto směru angažováni, musíme to ještě lépe využít, abychom našich cílů v oblasti biodiverzity dosáhli. E, chci ještě říct závěrem, že toto nejsou cíle, které jsou cíly sami o sobě, jsou prostředkem. Cílem je dosáhnout cílu 2020 a já doufám, že budeme, a vím, že budeme muset pracovat mnohem tvrději, ale doufám, že budeme pracovat společně na všech těchto věcech. Předsedkyně, děkuji.